se Schengen hroutí. Původně zde byly kontroly na vnitřních hranicích zavedeny jako něco dočasného a pouze krizového a nyní se to v některých státech už stalo normou. Už se to někde 50krát už prodloužilo od roku 2015. Je to naprosto nelegální, ale komise nezavedla žádné sankce proti těmto zemím vůbec. Například, když mluvíme o Německu, v Dubnu roz, eh, prodloužili kontroly na hranici s eh, Rakouskem já, a eh, vymlouvali se na to, že jde o migranty. Já nevím, jak by se tam mohli migranti vůbec dostat, protože už jsou zbytě na hranicích s Chorvatskem a podobně. Takže komise musí zakročit. Tady musíme bránit svobodu pohybu a doufám, že to usnesení bude schváleno. Děkuji, mnohokrát děkuji a nyní má slovo jednu minutu Korakovič. Poštovaní kolege, ravnoprávnost, vyšejezičnost i zajednické granice. Kolegové, kolegyně, rovnoprávnost, multilingualismus jsou pilířemi Evropské unie. Nemůžeme připustit, aby pandemie COVID-19 přispívala k situaci, kdy čtyři státy, které eh, nejsou v Evropské unii, ale tedy, které nejsou v Schengenu, ehm, eh, které dlouho nebyly, eh, Bulharsko, Rumunsko, byly tímto, Malta, byly tímto způsobem upozaděvány. Nepřipouštějme eh, uzavírání hranic, jakých jsme byli svědky v poslední době, kdy některé země znovu zaváděly hraniční kontroly, protože to zcela podkopává eh, naše společné svobody a jednotu. Grazie, kolega. Adesso la parola all'onorevole Bogdan. Děkuji. A následuje pan Bogdan. Excelențele voastre. Vaše excelence přijetí Rumunska do Schengenu není žádný rozmar. V podstatě musíme s politováním konstatovat, že jediné spojení s Schengenem, eh, které Rumunsko má, že je zajišťuje sezónní pracovníky. Ale přitom oni se nemohou těšit všem pracovním standardům. Je prostě eh, nepřijatelné, že není stále přijímáno, i když splňuje všechna kritéria už od roku 2011, ale přitom je dodavatelem eurooptimismu. Proto bavme se o funkčním Schengenu a o tom, jak překonat toto neospravedlitelné odmítání. A Eh, já si myslím, že Rumunsko má prezidenta a vládu EPP, která je proevropská, která podporuje právní stát a já se táži, proč jsou Rumuni neustále trestáni za to, že jsou stále nejvíce proevropští z celé Evropské unie? Bogdan, grat. Děkuji, pane Bogdan. A následuje paní Cipok. Děkuji. 35 let Schengenu. Naprosto úspěšný příběh. A právě jednání členských států v době koroby, ta zavírání hranic ukázalo velice dobře, že Schengen není samozřejmost, ale, je Schengen, ale Schengen je nezbytně nutný. Otevřené hranice v Evropě jsou naprosto nezbytné pro výměnu zboží, produktů, lékařské pomoci, ale jde o mnohem více. Každodenní přecházení hranice, to, že lidé žijí, pracují či studují v různých dvou zemích, volnočasové aktivity v přeshraničním prostoru, to, že takto spolu žijeme, to je kámen pro porozumění navzdory a možná právě kvůli všem těma rozdílům. Proto tedy apeluji na komisi, aby apelovala na členské státy, aby rozšířili a posílili šengenský prostor. A prosím, žijme společně Evropu každý den. Děkuji. Děkuji mnohokrát, kolegyně, a nyní dávám slovo Paní Keller na jednu minutu. Děkuji. Vážená paní komisařko, drahá Eva Johansson. Na začátku covidové krize v polovině března Evropa se roztříštila, fragmentizovala. Většina členských států opět zavedla kontroly na hranicích. Tisíce občanů, přezvenčních pracovníků, ale také příslušníků rodin byli zablokováni na jedné straně, oddělení. Já jsem to sama takto zažila, protože žiji e, ve městě, které je na hranici ve Štrasburku. Musíme se velice pohučit z tohoto neslíchaného jevu, ke kterému došlo. Já navrhuji, abychom zorganizovali ještě před létem takový nějaký e, e, zpět, návrat zpět, zanalizovali si veškeré ty zkušenosti, které máme, podívali se na to, co se stalo a také se zanalizovali analyzovali, co jsme mohli udělat lépe, tak, abychom měli skutečně operační reakci. Já tedy apeluji jako všichni další kolegové na to, abychom měli více integrovaný mechanismus řízení našich hranic. Také navrhuji, abychom skutečně byli připraveni na veškeré možné další hrozby ohrožení volného pochybu, zejména v případě toho, že se epidemie vrátí, že bude ta druhá vlna. Je Pan eh, López a Pilar o tom hovořil, že volný pohyb je klíčový aktor pro obnoživení ekonomiky a pro obnovení pracovních míst. Děkuji. Předseda, děkuji paní Keller a nyní dávám slovo panu Markvartovi na jednu minutu. Prosím, děkuji mnohokrát. Procházíme těžkou dobou a možná právě v takovýchto těžkých dobách je obzvláště důležité, abychom si ujasnili, jaké štěstí vlastně máme, že můžeme žít v této době, v této Evropě, kterou máme. Představte si, že bychom se narodili přes 100 e, lety. Právě bychom za sebou měli první světovou válku, španělská e, hřibka by vyvolala 50 milionů mrtvých a celé naše dětství by bylo e, charakterizováno hospodářskou krizí a až by nám bylo 13, tak by se v Německu dostali k moci nacisté. Až bychom nám bylo 25, tak už by vlastně byla ta strašlivá válka, kterou by nacisté vyvolali. A já mě ní ní, 32, eh, takže by ještě to bylo 9 let předtím, než by byla vybudována berlínská země a tím je rozdělená Evropa železnou oponou. Takže máme obrovské štěstí, že jsme se nenarodili před 100 lety. A to štěstí bychom měli přetavit v odpovědnost. Odpovědnost, abychom právě takovéto krizové době, kdy tady máme virusy, řekli, že si uvědomíme, jaké vymoženosti máme, čeho jsme již dosáhli a nyní si řekneme, že chceme cíleně nalézt efektivní opatření, abychom škodili viru a ne evropskému projektu, k čemuž bohužel během této krize došlo. Děkuji mnohokrát. A nyní dávám slovo panu Džambackému na jednu minutu. Děkuji. Kolegové, takže já chci opravit kolegy, kteří řekli, že členské státy se dopustily nějaké chyby, když znovu zavedly hraniční kontroly. Nikoliv. Selhala Evropská komise v otázce kontroly hranic tím svým naprosto nemístným chováním vlastně přinutili, přiměli členské státy přijímat jednostranná opatření. Když chceme mít bezpečné hranice vnitřní, musíme mít bezpečné hranice vnější. Nemůžeme mít miliony migrantů, kteří bez, prosple, bez problému vstupují do Evropské unie a pak ohrožují vnitřní bezpečnost. A e, ukázala nám to i krize COVID-19. Musíme odsoudit toto nezodpovědné e, chování některých zemí, třeba jako chování Nizozemska, kteří nenechávají eh, Bulharsko Rumunsko vstoupit do Schengenu. La parola ad onorevole Björk per un minuto. Děkuji, díky vás slova paní Björk na jednu minutu. Eh, när vi diskuterar Schengen så får vi inte... Děkuji, když tady diskutujeme o Schengenu, o šengenském prostoru, tak bychom měl zapomínat na to, že se tady nejedná pouze o volný pohyb. To skutečnost, že můžeme odjet na prázdniny všude v Evropě. Ne, to není Schengen, pouze Schengen. Schengen byl vytvořen proto, aby se zavřely vnější hranice. A já mám dojem, že momentálně nás to dovedlo do situaci, kdy kterou bychom si bývali nikdy nedokázali představit. Podívejte se, jak to byla v Řecku, v určitých balkánských zemích. Podívejte se na to, jakým způsobem jim to dovolilo posílit právě vnější hranici. Hovoříme o ochraně hranic a zapomínáme na ochranu lidských bytostí. Stále hovoříme pouze o ochraně Evropské unie a chceme ji chránit tak, že porušujeme lidská práva. No tak to není přijatelné. Připomínám například Chorvatsko, kde pravidelně a systematickým způsobem dochází k tomu, že dělníci, eh, promiňte, celníci porušují lidská práva. My tedy požadujeme po komisi, aby si to celé prošetřila, aby vedla odpovídající šetření a zároveň Eh, to zohlednila při žádosti Chorvatska vstoupit do Schengenu. To my ne, tady nemůžeme mít zemi, která neustále porušuje lidská práva. Děkuji. To byte. Thanks, President, Madam Commissioner. I was three when the... Vážená paní komisařko, mně byly tři roky, když spadl, padla berlínská zeď. Bylo mi 13, když začaly fungovat šengenské smlouvy. Evropa byla vždy částí mého života. Zažila jsem ji jako otevřenou otevřený kontinent, slibný a volný. A abych byla upřímná, nečekala jsem, že se někdy vrátí hranice vnitřní a jejich kontroly. Na začátku zač- vládl chaos. Dobré je, že jsme zažili, jak těsně jsme již propojeni, nejenom přes hraniční regiony a nejenom ekonomicky. Ukázalo se, že naše svoboda je zranitelná, že je velice cená a že ji musíme chránit. Naštěstí se Schengen i Evropa vrací do původních kolejí. Měli bychom se nějak poučit, měli bychom Schengen lépe připravit a plně ho využít pro obnovu Evropy, aby Evropa vyšla z této krize silnější. Děkuji. Děkuji. Mnohokrát děkuji. A nyní má slovo pan Šimečka, jednu minutu, prosím. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, budu hovořit anglicky. Budu slovensky. Pocítili, jaká krehká. Přesně jsme asi poprvkrát poprvé pocítili, jak křehká je svoboda, kterou nám zaručuje Schengen a kterou jsme doposud brali jakožto samozřejmost. Mimořádná situace vyžadovala mimořádná řešení, jistě, včetně kontrol na členských hranicích, ale způsob, jakým členské státy zavřely členské hranice živelně nekoordinovaně, často bez právního základu. Tento způsob zbytečně narušil důvěru, kterou jsme roky, desetiletí budovali v Schengenu i v nás samotných. Je třeba si uvědomit, že Schengen skutečně není nějakým luxusem nice to have do dobrého počasí. Schengen je základní kámen Evropské unie našich svobod a samozřejmě také jednotného vnitřního trhu. A nic z toho nebude udržitelné, pokud prvním instinktem vlád v jakékoliv situaci krize vždy bude pouze to, že unilaterálně bude i hned zavírat vnitřní hranice. Musíme se z této zkušenosti poučit a nyní je ten moment, kdy musíme pracovat na posílení odolnosti volnosti šengenského prostoru. Děkuji. Děkuji mnohokrát, milý kolego. A nyní dávám slovo paní Bizera Lima na jednu minutu. Prosím. Kdo by věřil v úspěch tohoto krásného lucemburského města? Schengen se stal symbolem Evropy bez hranic. Něco E, takového, kdy si už ani nedovedeme představit, že bychom se měli zastavit e, z nějakého ne, e, bez řádného důvodu. Je to skutečný zázrak, kouzlo evropské jednoty Evropské unie. Takže zachovejme to. Samozřejmě, že krize covidu zdůvodňovala určité omezení pohybu. Ale koinciduje to skutečně i s hranicemi mezi státy a jak eh, ospravedlnit zavření hranice mezi zeměmi, kde je epidemická situace stejná na obou stranách hranice. Když se eh, obzvlášť když k tomu dojde panickým způsobem a způsobem velmi sebestředným. Je důležité, aby země co nejrychleji otevřely hranice a obnovili šengenský prostor, a aby země nezneužívaly této eh, možnosti leda ve skutečně výjimečných případech. lima Děkuji kolegyni Vysle lima a jako další má slovo kolega Ressler na jednu minutu. Svoboda pohybu je pro 400 milionů lidí je jedním eh, ze základních kamenů Evropy. Globální pandemie pochopitelně na určitou dobu vedla ke znovu zavedení vnitřních hranic. Ale Evropa bez svobody pohybu prakticky neexistuje. Tato svoboda je důležitá pro celou ekonomiku, pro cestovní ruch, pro náš způsob života. Já jsem eh, rád, že Eh, parlament přijme toto usnesení, abychom tím podpořili eh, další šíření šengenského prostoru na všechny členské státy, aby to bylo skutečně největší území svobody pohybu, jak to eh, z komise řekla. Ovšem, dnes jsme slyšeli, že někteří lidé tady útočí na moji zemi. My máme vůbec nejdelší pozemní hranici a já jsem přesvědčen, že všichni chorvačtí evropští občané se budou jistě těšit svobodě, svobodě pohybu a i lepší ochraně vnějších hranic. Děkuji. Děkuji. A nyní kolega Arimon na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní komisařko, pokud vy jako já během tří měsíců se bývala byla žila na hranici, tak byste v konsternování musela zjistit, jak právně, obsahově a symbolicky Schengen byl celou tu dobu pošlapáván, když členské státy i v dobách krize přicházejí s národními opatřeními, tedy zavření hranic, tak buď sobou předtím nehovořili, anebo si nedůvěřují, anebo obojí. A to je strašné. A nebylo to okoordinováno, nehovořili spolu. Ani při zavírání hranic, ani při otevírání různých hospodářských sektorů, ani při slučování rodin. A také ne při eh, těch, tom uvolňování těch opatření. Byl to taková naprosto chaotická mozaika kontrolních opatření, opatření, nových opatření, které vůbec nikdo nechápal. Udělejte to jako lidé v Belgii z mého volebního okrsku, ty předložili petici a požadují Schengen 2.0. Schengen 2.0, který v budoucnu zabrání, že i kdyby došlo k další pandemie, eh, se budou zavírat hranice, aby se tedy hranice již zavírat nemohly, aby ty lidé opět na hranici mohli žít spolu. Děkuji kolege Orimontovi a nyní jménem komise paní komisařka Johansson. Thank you. Děkuji. Schengen znamená svobodu a Schengen je založen na vzájemné důvěře. Schengen je obrovský výdobytek a to ukazuje také velká angažovanost tohoto parlamentu pro tuto věc a pro návrat plného fungování šengenského prostoru. Když byla podepsána před 35 lety ta první šengenská dohoda, miliony Evropanů ani nemělo ještě právo opustit svou vlastní zemi. Těch posledních několik měsíců nám připomnělo, jak Evropa vypadá bez volného pohybu. A nyní se pomalu a odpovědně vracíme k našim svobodám. Nemůžeme svobodu pohybu, volný pohyb brát jako samozřejmost. Musíme tvrdě pracovat každý den, abychom zachovali a chránili náš společný evropský projekt. Pro začátek bych ráda viděla to potřebné rozhodnutí v radě, abychom přivítali vítající členské, čekající členské státy do šengenského prostoru. Ale v dlouhodobém hledisku se nesmíme jenom vrátit do stávajícího stavu. Musíme udělat něco lepšího. A je samozřejmé, že všechny členské státy a všechny, členské, všechny státy, které se chtějí stát státy Schengenu, musí plně respektovat základní práva a také Evropská AKI. Dobře fungující šengenský prostor závisí na vzájemné důvěře mezi členskými státy a na správné a efektivní implementaci šengenského AKI. Problémy v jednom členském státě mohou ohrozit celý šengenský prostor. Musíme zajistit, aby právní rámec Schengenu byl odpovídající, tak aby mohl čelit výzvám, jako je například současná zdravotní výzva. Je třeba správná implementace musí se nahradit kontroly na hranicích, například policejními kontrolami přímo. V zemích je třeba výměna informací mezi orgány vymáhání práva. Na podporu důvěry a výměny informací chceme navrhnout obnovený dialog mezi členskými státy a pravidelné politické debaty s parlamentem a s radou. Já jsem připravena úste spolupracovat s vámi všemi v této instituci za účelem dosažení tohoto důležitého cíle. Děkuji. Mnohokrát děkuji paní komisařce Johansson a nyní za radu paní ministrině Brňák. Děkuji. Děkuji za tuto rozpravu, za tyto otázky, které jsou zásadní pro zachování šengenského aky. Proto předsednictví jménem Rady se velice těší na úzkou spolupráci s Evropským parlamentem a komisí na vytvoření funkční struktury, která bude řešit veškeré obavy obou spolunormotvůrců. Ministři se na videokonferenci 5. června rozhodli postupovat koordinovaně v, sou, v souladu s principy přiměřenosti a nediskriminace a na základě principů definovaných v komunikaci komise. Členské státy zrušily kontroly na vnitřních hranicích do 15. června. Zbytek vyjádřil svůj úmysl provést to do konce tohoto měsíce. Mnohokrát děkuji. Mnohokrát děkuji paní ministrini Brňac. Ta rozprava je tedy tímto ukončena. Hlasování se bude konat eh, zítra. Já Mám několik sdělení, pokud jde o prováděcí akt ve lhutě 24 hodin nebyly vzneseny žádné námitky a proto ta doporučení jsou považována za přijatá a budou zveřejněna s tím přijatým textem. Dále vám chci sdělit že tady nebyla žádná žádost o hlasování k tomu bodu, který byl vznesen v 15 hodin a proto je to považováno za přijaten. Nyní další bod na pořadu jednání je Evropská ochrana přeshraničních a sezónních pracovníků v kontextu krize COVID-19, prohlášení Rady a komise. Nikdo se nemůže spontánně hlásit o slovo a nebudou akceptovány modré karty. Začne prohlášení paní ministrně Brňac jménem Rady. Thank you. Děkuji. Stění poslanci a poslankyně, komisařko, přeshraničně sezónní pracovníci podporují zemědělství, cestovní ruch a pokrývají poptávku v době, kdy, nelze, kdy ji nelze pokrýt z členského státu. Samozřejmě, že je dost těžké pracovat doma, ještě těžší je pracovat v zahraničí a to zejména v této době nejistoty a bezprecedentních eh, problémů. Izolace a omezení pohybu mělo velké dopady na ekonomiku, vzrostla nezaměstnanost a firmy čelí problémům, některé sektory víc než jiné. Členské státy implementovaly celou škálu různých opatření, jimiž mají zmírnit vážné ekonomické dopady na trh, sociální zabezpečení a mnoho těchto opatření se snaží chránit právě pracovníky různých citlivých odvětví. A i když postupně jsou rušené eh, omezení a opatření. Sociální problémy jsou i nadále dost značné. 5. května byla zorganizována videokonference předsednictvím a eh, tam se naskytla příležitost eh, ministrům vyměnit si zkušenosti o stávajících strategiích zdůraznili význam rychlého ekonomického oživení, ale zároveň vyjádřili podporu strategií, které vychází z koordinovaného přístupu, zachování zaměstnatelnosti a e, podpory e, firem a zranitelných skupin. Otázka přeshraničních a sezónních pracovníků byla nastolena mnohokrát v průběhu celé diskuze. Tato zranitelná skupina je přitom zásadní pro mnoho odvětví, plní důležitou úlohu a její členové by neměli být diskriminováni. COVID-19 uzavřel eh, dočasně eh, hranice členských států, nicméně členové Evropské rady jasně eh, sdělili ve svém společném prohlášení z 26. března o zprávě hranic, že je důležité zachovat fungování vnitřního trhu i přes to opatření. Zatímco některé členské státy už zrušily veškerá omezení i pro sezónní pracovníky, jiné se zavázaly, že tak učiní v brzké době. Zajištění bezpečných pracovních podmínek je rozhodně stejně důležité jako zaručení bezpovodného pohybu. Tato eh, zranitelná skupina se musí těšit rovnému zacházení stejnému, jako v, jakému se těší vlastní zaměstnanci členského státu. Měli by dostat ochranné pomůcky a tam, kde je to zapotřebí, by jim mělo být poskytnuto také ubytování, které splňuje podmínky fyzického distancování. A jsou tu také nové postupy. Členské státy by měly zajistit eh, přístup eh, k dostupnému sociálnímu zabezpečení pro všechny pracovníky v přezranční situaci. Revize o koordinaci systému sociálního zabezpečení ještě více usnadní volný eh, pohyb pracovníků a stane se katalyzátorem modernizace systému sociálního zabezpečení. Chci poděkovat Evropskému parlamentu za to, že tuto problematiku eh, zařazuje i nadále do své agendy a těším se na nadcházející rozpravu. Děkuji paní ministrině Brňac a jejím jménem komise pan komisař Schmidt. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, volný pohyb osob je klíčovým principem vnitřního trhu EU. Miliony Evropanů žijí nebo pracují v členském státě, který není státem jejich občanství. Odhadujeme, že asi polovina pracovníků pokrývá sezónní práce v rámci EU. Krize COVID-19 vedla k bezprecedentním opatřením napříč členskými státy EU, což mělo přímý dopad na volný pohyb pracovníků, jak ukázala předchozí rozprava. Role komise je jasná. Zajistit volný pohyb pracovníků. V tomto kontextu 30. března komise vydala pokyny ohledně výkonu volného pohybu pracovníků. Cílem bylo, aby přeshraniční, příhraniční, sezónní a další pracovníci měli neomezený přístup ke svému pracovišti. Hovoříme o příhraničních pracovnících a mezi nimi je také mnoho sezónních pracovníků, kteří během této krize hráli zásadní roli a pracovali pro kritické zboží a služby, jako jsou například potraviny. aby byla poskytnuta ještě větší jasnost, pokud jde o sociální zabezpečení, komise zveřejnila dokument týkající se pracovníků dotčených omezeními v souvislosti s COVID-19. Na základě dialogu s členskými státy a zainteresovanými stranami jsme zaznamenali, že tyto pokyny měly pozitivní efekt. Nadále monitorujeme zda ta opatření přijímaná členskými státy jsou potřebná a přiměřená na boj proti COVID-19 a zda nejsou diskriminační. Důležité faktory evropské ekonomiky, obzvláště zemědělství a cestovní ruch, vyžadují podporu sezónních pracovníků po určitou dobu roku. Sezonní pracovníci jsou často zranitelní, čelí zneužívání nejistým pracovním a životním podmínkám, včetně bezpečnosti a zdraví při práci přístupu k veřejným službám a slušné bydlení. Eh, čelí také nedost porušování pracovního práva a dochází také k práci na černo v neregistrovaných zaměstnáních pandemie COVID-19 ještě více zdůraznila ty problémy, kterým již delší dobu čelí řada těchto pracovníků sezónních. Zatímco situace se v posledních letech zlepšovala, stále jsou zde ještě dosti zásadní problémy pro sezónní pracovníky, které je třeba řešit. Hlavní princip týkající se sezónních pracovníků je velmi jasný. Rovné zacházení a zákaz diskriminace mobilních pracovníků v rámci EU. Musí mít rovné podmínky jako vnitrostátní pracovníci. To zajistuje tu nejlepší ochranu mobilních pracovníků v EU, včetně přeshraničních a sezónních pracovníků. Pro sezónní pracovníky to znamená, že mají naprosto stejná práva jako občané nebo lidé pobývající v tom členském státě, kde pracují. Rovné zacházení vyžaduje řádné uplatňování vnitrostátního pracovního práva, včetně zákonů, které eh, vyplývají ze směrnic EU pro mobilní pracovníky. V některých sektorech ekonomiky EU Obzvláště v zemědělství je vyžadována podpora sezónních pracovníků z jiných členských států. Komise proto požádala členské státy, aby si vyměňovaly informace a aby nastavili specifické procesy pro zajištění volného pohybu, hladkého pohybu těchto pracovníků. A proto vítám společné prohlášení o ochraně sezónních pracovníků, podepsané 15. května evropskými sociálními partnery v zemědělství. A také vítám oznámení členských států přijmout svou vnitrostátní legislativu, přizpůsobit svou vnitrostátní legislativu a lépe kontrolovat její uplatňování. Naše data potvrzují, že sezónní činnosti eh, jsou vystaveny práci na černo. Často je to spojeno se zneužíváním nebo omezeným přístupem k sociálním právům a k ochraně zdraví a bezpečnosti při práci. V tomto kontextu je zásadní zvyšovat povědomí pracovníků a zaměstnavatelů upozorňovat je na výhody hlášené práce, legální práce. Za to bojuje Evropská platforma pro boj proti práci na černo. Můžeme v tom hrát také roli tím, že se budeme zaměřit na aktivity týkající se přeshraničních pracovníků, sezónních pracovníků a obzvláště mladých lidí. V blízké budoucnosti, jak platforma, tak koordinační úřad bude převeden do orgánu ELA. ELA když bude plně fungovat, bude pomáhat členským státům a komisi v efektivním uplatňování a vymáhání práva EU souvisejícího s mobilitou pracovních sil a také koordinaci sociálních systémů v rámci Unie. Jedním z cílům pravidel ohledně koordinace sociálního zabezpečení je zajistit, aby lidé, kteří pracují ve dvou nebo více členských státech, jako jsou sezónní pracovníci, podléhali legislativě členského státu, s nímž mají nejužší vazby, čímž je podporováno stabilní a kontinuální pokrytí sociálním zabezpečením. Časté změny legislativy sociálního zabezpečení mohou být překážkou volného pohybu pracovníků. Já jsem přesvědčen, že vzájemná pomoc a spolupráce mezi členskými státy, jako je uzavírání bilaterálních dohod nebo poskytování informací v jazyce sezónních pracovníků, pokud je o záležitosti sociálního zabezpečení, myslím, že to je zásadní pro ochranu práv sezónních pracovníků. Revize nařízení o sociálním zabezpečení na základě návrhu komise z roku 2016. To se stále ještě projednává mezi parlamentem a radou a já jsem plně připraven pomoci vám dokončit tuto důležitou revizi pravidel co nejdříve. Chtěl bych také zopakovat plnou podporu zavedení evropského čísla sociálního zabezpečení, o které žádá návrh usnesení ještě důležitá připomínka, pokud jde o bezpečnost a zdraví při práci. Vzhledem k této bezprecedentní krizi v tomto nesmíme zklamat naše občany. Máme solidní legislativu EU ohledně BOZP, která se vztahuje na všechny pracovníky, bez ohledu na zemi, kde pracují, trvání jejich smlouvy nebo konkrétní úkony, které vykonávají. Zajištění BOZP je naše sdílená odpovědnost. Je to povinnost zaměstnavatelů, aby splňovali všechny požadavky a vyhodnocovali všechna možná rizika v práci, včetně nových, a aby vytvářeli adekvátní preventivní a ochranná opatření. To je obzvláště důležité v sektorech, kde mohou být pracovníci obzvláště vystaveni. Zaměstnavatele také musí poskytovat pracovníkům relevantní informace a také potřebné ochranné prostředky a hygienické přípravky. EU podniká řadu kroků na podporu členských států v této oblasti. Ale musím doplnit, že je odpovědností členských států kontrolovat uplatňování práv a standardů pracovního práva, které se vztahují i na sezónní pracovníky. EU OSHA, to znamená agentura pro BOZP, zveřejnila pokyny, které se zabývají COVID-19 na pracovišti a také bezpečným návratem na pracoviště po covidu. Tyto dokumenty pomáhají zaměstnavatelům řešit aspekty BOZP a také odkazují na relevantní vnitrostátní pravidla a pokyny, obzvláště v oblasti zaměstnávání sezónních pracovníků. Chci vás ujistit, že ochrana bezpečnosti a zdraví pracovníků je jednou z hlavních mých priorit do budoucna. Budu úzce spolupracovat s poslanci Evropského parlamentu obzvláště pokud je aktualizace strategického rámce BOZP, což nám poskytne možnosti řešit implikace BOZP po COVID-19 na pracovišti i pro nejzranitelnější pracovníky. Nezapomínáme, že mnoho sezónních pracovníků jsou občané třetích zemí a krize COVID-19 měla významný dopad na možnost, aby tito pracovníci vstupovali do Evropské unie. Komise má za to, že tito pracovníci, obzvláště v oblasti zemědělství, často hrají zásadní roli. Proto již v březnu jsme doporučili členským státům, aby povolovali vstup sezónních pracovníků ze třetích zemí v oblasti zemědělství přes uzavření hranic. Já vítám vaše usnesení jako významné přispění budoucí tvorbě politik. Chceme dosáhnout zajištění toho, aby práva sezónních pracovníků byla chráněna a aby byla uplatňována práva EU a aby pilíř sociálních práv platil pro všechny. Děkuji. Děkuji panu komisaři Schmidtovi a nyní pan kolega Lenars, jednu minutu. Eh, Děkuji vám. Často tu slýcháme populisty, kteří říkají, kteří mluví o vnějších hranicích a že Schengen je potřeba zrušit. A už jsme teď viděli náznaky této situace. Lepenová, Wilders a další. Jejichž myšlenka je však noční můrou pro miliony Evropanů, kteří by se nemohli vracet za svými rodinami, nebo pro malé a střední podniky nebo zemědělce, kterým by úroda schnila přímo na poli, protože by ji neměl kdo sklidit. Jak tomu často bývá, Až když něco nemáme, si uvědomíme, že nám to schází. Takže si toho vašme a usilujme o budování skutečného přeshraničního trhu, kde, si, kde se cení práce, kde je zajištěno standardní ubytování. To je eh, budoucnost, kterou si já přeji. Děkuji vám, já kolegovi Lénarsovi na jednu minutu kolegyně Bischoff. Děkuji, pane předsedo. Včera v Německu bylo hlášeno mnoho dalších případů koronaviru na, ve firmě, která zpracovává maso, je to firma Tunnels, byly to stovky nových případů a já jsem naprosto rozhodčena, že tyto firmy se vůbec nepoučily z firmy a postupují naprosto nezodpovědně a někteří se nyní snaží tu vinu svalit na ty dotčené rumunské a bulharské pracovníky. Oni údajně si virus přinesli ze svých domovských zemí přes hranici. My musíme s takovými to eh, praktikami naprosto skonč, skoncovat. A proto je to usnesení dobré, ale to nestačí. Potřebujeme tvrdá opatření, potřebujeme zlepšit evropské právo tam, kde jsou mezery a zároveň musíme silněji tlačit na vymáhání toho práva. To právo musí být vymáhatelné. A ještě další apel na všechny mobilní pracovníky, na všechny přeshraniční pracovníky. Prosím, nejstrácejte v důsledku této situace, nestrácejte naději na spravedlivý a volný evropský pracovní trh na spravedlivou mobilitu. My jako parlament uděláme vše z našich sil a budeme se velice zasazovat o to, abychom to takovou Evropu obět měli. Děkuji. Pane, paní komisar, říkal, jako drazí, jako paní komisaři, drazí problémy. Musíme identifikovat cíl, eh, protože tito přezraniční pracovníci jsou skutečně jakýmsi srdcem, který pumpuje krev do evropských ekonomik a musí trávit určitý čas daleko od svých rodin v Rumunsku, Bulharsku, někde třeba ve Španělsku, v Itálii, jinde a jsou také finanční podporou pro tyto rodiny, které nechaly doma a zároveň podporují průmysly a sektory v těch zemích, kde pracují. Někde je to na nich úplně závislé. A proto se to ukázalo až teprve, když e, tito pracovníci se nemohli přemístěvat přes hranice, najednou to ohrozilo cestovní ruch, sklizeň zemědělství a tak dále. Takže já to říkám proto, abychom si uvědomili, jaký význam mají tito pracovníci pro Evropskou unii, pro členské státy, pro malé i větší firmy, pro stavební firmy, ehm, nemocnice nebo dopravní společnosti. Musíme je chránit tam, kde pracují. To je jakýsi výraz minimálního závazku, který dlužíme těmto lidem. A ta, v této krizi jsme byli svědky také toho, že mnoho těchto e, lidí jsou ubytováni v příšerných podmínkách, kde se nezajišťují ani minimální hygienické podmínky a když onemocní, tak pak nemají právo na zdravotní péči. Dokonce jsem viděl i lidi, kteří umřeli v důsledku tohoto zanedbání a v důsledku toho, že jejich eh, sociální práva nejsou dodržována. Takže já jsem rád, že eh, je tu tak široká podpora této iniciativy e, Renew a že tu bude neustále monitorování eh, podmínek ubytování a že budou i postihy těch, kdo se to budou snažit obcházet, těch firem. Musíme koordinovat eh, evropskou legislativu a tady se spolehám na vás, pane komisaři, musíme spolupracovat, abychom dospěli tam, kde chceme být. Děkuji kolegovi Čelošovi a nyní na jednu minutu paní kolegyně Žeme. Ano, děkuji. Toto usnesení, který se, které se snaží regulovat ochranu pracovníků bez ohledu na jejich status, je problematické. Protože ještě jednou eh, tady komise se spoléhá na jakési žboštění té svobody eh, pohybu. Ale je tu také princip rovnosti, zacházení a nediskriminace, ale proti tomu jsou tu prioritní národní zájmy. Do jedné skupiny házet sezónní pracovní, pracovníky, vysílené pracovníky a e, všechny ostatní, to prostě nejde. E, musíme upřednostňovat národní zájmy. Děkuji. Nyní jednu minutu paní kolegyně Desuter. Tato pandemie ukazuje nejisté pracovní podmínky 17 milionů mobilních pracovníků v EU, z nichž stovky tisíc jsou přeshraniční, příhraniční a sezónní pracovníci. Lepší sociální ochrana byla potřeba již před touto krizí, ale nedostatek bezpečnostních opatření na chřestových nebo eh, jahodových farmách nebo na jatkách v Nizozemsku a v Německu otevřela mnoho očí. Opatření BOZP proti COVID-19 nejsou vždy respektována a proto je třeba používat písemné instrukce překračování hranic musí být také snadnější a lepší koordinace systému sociálního zabezpečení se stala naprosto urgentní. Tito pracovníci jsou v první linii, například v Rakousku mnoho Pracuje mnoho pracovnic eh, přes čas v nemocnicích a v pečovatelských službách. Mnoho Rumunek a Bulharek tam pracuje musí mít odpovídající sociální ochranu a odpovídající BOZP. Je to otázka sociální spravedlnosti. Mnohokrát děkuji kolegyně De Suter. Nyní jednu minutu. Děkuji paní Suter na jednu minutu. Nyní paní kolegyně Rafalská. Vážený pane eh, komisaři, vážená paní komisařko, dámy a pánové. Přezranční pracovníci a sezónní pracovníci Eh, na ty krize dopadla skutečně obzvláště tvrdě, neboť byly hranice uzavřeny, byla na ně uvalena karanténa, částečně se nedostali vůbec zpět do své země původu, ztratili zdroj příjmům, byli vystaveni většímu nebezpečí infekce, více než kdokoliv z nás, nebo dále byli například závislé na pracovních agenturách, e, e, bydlení, podmínky, v jakých bydleli, často je velice nedobré, často se nedodržovaly určité předpisy, například minimální plat, hygienické standardy. V této situaci oni žili. Ukazuje to velice dobře, jakým problémům sezónní pracovníci eh, čelí, a to jsou pracovníci, kteří pochází zejména z východu Evropy, ale koronavirová krize ukázala, jak eh, důležití oni jsou, jak důležitá je jejich práce, celé sektory na nich závisí a měli bychom tedy eh, skutečně eh, jejich práci ohodnotit a měli před, mít před ní hluboký respekt. Co chce udělat komise pro to, aby zlepšila situaci sezónních pracovníků? Paní kolegyně, tak toto nelze, předseda přerušil. Není možné takto postupovat. A nyní kolega Botenga na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, budeme hlasovat o usnesení, která se týká práv přeshraničních a sociálních pracovníků a vysílaných pracovníků. A já jsem velice rád, že jsem tam mohl dát společně na tom pracovat s levicí, s pravicí a dokonce i s liberály. Myslím si, že je to výtečné, protože pro některé z vás je to možná úplně poprvé, kdy přistoupíte na to, že naše hlavní priorita je trh a samozřejmě to propojeno s právem pracovníků. Ještě nehovoříme o sociálním dumpingu, ale navzory tomu bych vás chtěl povzbudit a také vám poděkovat eh, za to, že jste se dokázali takhle dohodnout. Koronavirová krize nám ukázala, eh, jakým problémům čelí ty mobilní pracovníci v Evropě, jak někdy i trpí. A já si myslím, že to, co vedlo k tomu, že jste se pohli, je ten tlak, který jste cítili. A ta, ta, ta strašná situace těch eh, pracovníků, kteří skutečně jsou v, jaksi mm, velice vykořišťováni, jsou přepravováni v malých minimusech, po celé tisíce kilometrů z Rumunska do západní Evropy, mají nedobré podmínky pro bydlení. Pro mě je důležité, eh, samozřejmě je to nezávazné usnesení. Já doufám, že ho podpoříte, bude to perfektní, ale pak musíme udělat ten další krok a musíme přizpůsobit evropská pravidla tak, abychom skutečně zajistili práva pracovníků, aby ta práva pracovníků měly větší prioritu než ekonomické svobody a než trh. Děkuji vám. Děkuji kolegovi Potengovi a nyní na jednu minutu paní kolegyně Rondinelli. Děkuji, pane předsedo. Pandemie nám v těchto týdnech ukázala, že evropský pracovní trh je integrovanější, než jsme si mysleli a že bez volného pohybu pracovníků, obzvláště sezónních přeshraničních pracovníků, celé strategické sektory ekonomiky mohou stagnovat. Když pracovníci opouštějí svou zemi, musí mít dostatečné standardy ochrany, pokud jde o bydlení a sociální zabezpečení. To by vše mělo být řešeno v zemi, kde ten pracovník pracuje a platí daně. Myslíme si, že Unie by měla spolupracovat, harmonizaci mezinárodní pracovní legislativy, abychom se vyhnuli dumpingu, včetně té nové formy dumpingu, což je dumping bezpečnosti a zdraví. My podporujeme toto usnesení a doufáme, že to bude základ pro nová legislativní ustanovení, která poskytnou co nejlepší možnou ochranu pro evropské pracovníky, tak abychom se vyhnali té nespravedlivé konkurenci na vnitřním trhu. Mnohokrát děkuji. Vážení kolegové, Hlavním motem nyní je systémově relevantní. My jsme v posledních týdnech zjistili, jak systémově relevantní je vnitřní trh a také volný pohyb osob pro naše hospodářství i národní hospodářství, ale viděli jsme také, jak je to křehké. Čeští pracovníci v německých nemocnicích se museli najednou rozhodnout mezi rodinami nebo prací, protože hranice se uzavřely. A ve Francii byl problém eh, s nedostatkem lidí na žně, na sklizeň a také ta situace v Nizozemsku a v Německu na jatkách, ta již byla známa, ale nyní ten sud již přetekl a proto je dobré, že toto usnesení je dnes předkládáno, teď je to na komisi a především na člen členských státech, aby to mohlo také fungovat nyní v praxi. Mnohokrát děkuji panu kolegovi Radkemu a nyní dvě minuty kolegyně Jonkerius. Děkuji, pane předsedo. Můžeme si položit otázku, co někomu běží hlavou, kdo říká, že Eh, lidé z Polska, z Rumunska mohou pracovat 14 hodin denně, 42 dní eh, v kuse. Eh, co to je za lidi? A pak ty lidi, takovéto pracovníky prostě vyhodí jenom proto, že někdo onemocněl a má, má horečku. Oni prostě takového toho rumunského pracovníka propustí a přenechají ho svému usudu v naprosto cizí zemi. A to jsou věci, kterým docházelo v mé zemi v posledních týdnech. V Nizozemsku. Tedy co se mě týče, asi skutečně eh, kladu otázku, co vůbec vede takovéto zaměstnavatele k takovému to chování. Přeci není možné propustit toho člověka, aby skončil na ulici, že lidé nejsou nějaké zboží, které někdo vyhodí, nějaké produkty. Já si myslím, že pracovní agentury ani ti, eh, ti zaměstnanci neukázali, že mají nějakou úroveň. Bylo to hrozné, jak se zachovali a my musíme eh, s tím nějak pohnout, musíme to změnit. V usnesení máme dobré eh, návrhy, jak tedy něco dělat proti tomu vykořišťování těchto osob, jak jim zajistit lepší pracovní podmínky. Musíme také přepracovat odpovídající směrnici. Je třeba, aby tito pracovníky měli důstojné bydlení, kde budou mít i své soukromí, aby měli nájemní smlouvu a potřebujeme lepší vymáhání práva. Musíme měli mít více inspekcí, kontrol v těch rizikových sektorech a měli bychom mít také evropské eh, číslo pojišťovce, pojištěnce. Já doufám, že pan komisař Schmidt bude jednat, nyní zjistil, jaké jsou nedostatky a já tedy doufám, že na základě našeho usnesení začne jednat a členské státy musí přijít s opatřeními, aby tuto situaci zlepšili. Není možné, Eh, respektive je více ví dobře, že je možné pracovat v jiné členské zemi, než ve které žijeme, ale na druhou stranu musíme zajistit, aby takováto práce byla eh, bezpečná, aby byla zajištěna bezpečí a zdraví na pracovišti. Děkuji kolegyni Jongerius a nyní na minutu kolega Pislaru. Děkuji to usnesení, které iniciovala Renew Europe, je věnováno přeshraničním a sezónním pracovníkům, ať už jsou rumunští, bulharští, polští nebo z jiných zemí, kteří musí trpět nepříznivými podmínkami. S tím se musíme poprat všichni nalevo, napravo, na jihu i na severu. Krize nám ukázala, jak jsme zranitelní. Bohužel tato zranitelní, eh, zra, zranit, tyto zranitelnosti přetrvávají. A e, přitom tito pracovníci jsou e, mocným symbolem Evropské unie a prosperity vnitřního trhu, protože oni významně přispívají do různých, e, k různým evropským odvětvím. Takže musíme skutečně naplňovat evropský sen ať eh, už jsou tito pracovníci kdekoliv v Evropě. My všichni, členské státy, komise, parlament, máme morální odpovědnost udělat vše, co je nutné, jak teď, tak i v budoucnosti. Děkuji kolegovi Pislaru. Nyní jednu minutu kolega Panza. Děkuji, pane předsedo. Musím říci, že souhlasím s určitými výhradami s tím usnesením o ochraně přeshraničních pracovníků, což je kategorie obzvláště dotčená krizí COVID-19. Pokud je o Itálii, tam více než 100 tisíc pracovníků překračuje hranice, aby pracovali v jiných zemích, ve Francii, v Rakousku a více než 70 tisíc ve Švýcarsku. Takže toto usnesení je třeba rozšířit i na sousední země Švýcarsko a Spojené království, tak aby důstojné pracovní podmínky chránily všechny přeshraniční pracovníky, především sezónní pracovníky, kteří jsou obzvláště zranitelní vzhledem k povaze svých smluv. A doufáme, že státy uplatní opatření na ochranu sezónních pracovníků, kteří přišli o práci kvůli COVID-19 Samozřejmě chceme také upravit záležitosti související s nelegální migrací. Děkuji. Mnohokrát děkuji a nyní kolega Satury. Avec, merci, monsieur le président, monsieur le commissaire. Děkuji. Z krize COVID-19 ukázaly členské státy Evropská unie se dopustily mnoha porušení práv eh, těchto eh, sezónních a vysílaných pracovníků, z nichž mnozí se ocitli osamoceni, vystaveni eh, zneužívání, vystaveni naprosto nedůstojnému ubytování. A tyto osoby, ať už si nacionalisté myslí cokoliv, jsou nezbytné pro naše ekonomiky, pro naše zemědělství a tohle není opravdu důstojné a oni si to nezaslouží, si neodpovídá to evropským hodnotám a to musíme mít třeba říci zcela jasně. Takže je to krok správným směrem, ale musíme jít ještě dál. Musíme pokročit z vykořišťování těchto lidí k přiznání jejich přínosu pro naše ekonomiky a e, naši potravinovou soběstačnost. Musí se z toho stát skutečná a ověřitelná realita. Děkuji. Děkuji kolegovi Satori a nyní na jednu minutu kolegyně Doris Nikolsonová. Děkuji mnohokrát. V celé Evropské unii máme 1,3 milionů přeshraničních pracovníků a 2 miliony vyslaných pracovníků a během koronové krize, kdy se zavřely hranice mezi státy Evropské unie, jsme viděli, jakým zranitelným terčem se tito lidé stali. Často si museli zvolit, zda zůstanou s rodinou a přijdou o práci, či naopak zapůjdou do práce a zůstanou na celé měsíce izolováni od rodiny. Mnozí se do práce nedostali a v důsledku toho některé e, odvětví jako země, zemědělství, e, přeprava produktů trpěly akutním nedostatkem pracovníků. Ti Tito pracovníci jsou v permanentní sociální nejistotě, protože se pochází ve dvou a více do sociálních systémech, jsou často diskriminováni, pohleďme na rakouskou indexaci přídavků na děti. My se musíme poučit z té krize, zprůchodnit hranice a konečně ko- skoordinovat systémy sociálního zabezpečení, včetně digitálního propojení těchto systémů. Děkuji paní kolegyni Duriš Nikolsonové a nyní na jednu minutu paní kolegyně Šajbí. Milí kolegové, já vás zdravím, budu hovořit o jasmín. Jasmín sbírá melouny, hrušky a mm, další ovocí pracuje skutečně nesmírné množství hodin za velice nízký plach, kdy, když nemá žádnou pauzu, to znamená, že když se chce najít během dne, tak se musí schovávat na toaletě. Má bohužel roztroušenou sklerózu v důsledku těch strašlivých pracovních podmínek a není e, pokryta sociálním zabezpečení. A to je každodenní život stovek pracovníků a pracovníků, kteří jsou vysíláni nebo sezónních pracovníků, či pracovníků, kteří pochází například ze Španělska, ale původem jsou například z Kolumbie, z Gíny, a tyto španělé pracovníci jsou vysíláni do Francie, do Německa a do dalších zemí a sbírají tam eh, zeleninu a ovoce. A covidová krize jasně ukázala, v jak strašných podmínkách tyto pracovníci pracují a které eh, ukázala, že tito pracovníci bydlí v extrémně špatných podmínkách, jsou tam natěsňáni, což bylo samozřejmě ideální živná půda pro šíření korovinu. Eh, tato situace je naprosto nepřijatelná, je třeba, aby Evropská unie zajistila respektování práv všech pracovníků a přepracovala směr směrnici eh, a vlastně by měla zrušit stávající podu směrnice o vysíláních pracovnících. Děkuji. Kolegně Šajry a kolegu českého tady nevidím. A nyní se dostáváme ke kolegovi Budovi na jednu minutu.